My jsme k tomu dali také určité podněty. Jak víte, byl jsem tady před rokem a e, váš výbor e, vyzval naší právní službu, abychom k tomu předali e, své připomínky. Ukázalo se, že se jedná o věc mimořádně významnou. Jedná se hlavně o aplikaci práva, <clears throat> které souvisí se základní chartou lidských práv toto rozhodnutí v podstatě eh, eh, říká, že tato charta musí být vždy respektována v rámci evropského práva. Eh, ať už se jedná o směrnici, anebo ať se jedná o rozhodnutí. V každém případě charta musí vždy být aplikována a to je to přesně, co soudní dvůr udělal a to vedlo také k tomuto závěru. Jinými slovy, ty ty bezpečné přístavy se v Hábes nejsou validní. E, jde tedy o to, do jaké míry je validní ta e, příslušná směrnice o ochraně e, občanských, pardon, osobních údajů. Soud potvrdil, že směrnice skutečně odpovídá chartě lidských základních práv, a z tohoto důvodu eh, nespochybnil soud eh, validitu eh, vlastní směrnice. To je jasné. Směrnice skutečně prosazuje vlastně dodržování základních práv a proto je potřeba tuto směrnici vidět v tomto světle. To samotné je velice dobrý nález, z toho vychází další věc a sice pokud je to tedy v souladu s chartou, tak tam aspoň je soud, to, že rozhodnutí o e, bezpečných přístavech není validní, protože neodpovídá ustanovením v té směrnici nebo v chartě. To je tedy velice stručně na úvod. E, teď ještě taková e, na úvod poznámka, možná, že to je zcela zřejmé, ale možná, že stojí za toto zdůraznit. Tento případ byl zahájen, protože jeden občan zkrátka se rozhodl si stěžovat u vnitrostátního orgánu. Tato, tento vnitrostátní orgán odmítl e, tuto věc vyšetřit a proto e, to šlo nejdříve k nejvyššímu soudu v Irsku a právě irský soud e, o tohoto soudu se rozhodl to předat Evropskému soudnímu dvoru. Jak víte, soudci prvního První instance eh, nejsou povinni to udělat, ale eh, soudce Hogan eh, v Irsku se rozhodl, že toto je věc mimořádně důležitá a vyžádal si tedy reakci od Evropského soudního dvora. <clears throat> Myslím si, že bychom za to za všechno měli poděkovat panu Šremovi za to, že to vůbec zahájil celou tuto akci, ale měli bychom také vděk vyjádřit právě irskému soudci, který eh, v podstatě tuto věc inicioval. Bohužel v tomto případě je teď jasné, že Evropská komise a vlastně eh, také ta, ten úřad na ochranu eh, osobních údajů v Irsku nechránili lidská práva a vlastně soudní dvůr se rozhodl do toho vstoupit s cílem chránit občanská práva tak, aby skutečně charta byla respektována v plném znění. Proto také e, soudní dvor e, došel k závěru, že to není validní a to i navzory tomu, že vlastně ten e, jirský se nepožádal o to, aby soud rozhodl v této otázce validity, ale pouze požádal o e, vysvětlení, jakým způsobem má být tato příslušná pasáž interpretována. Je jasné, že celá ta otázka vlastně interpretace e, souvisí s tou otázkou validitou e, vlastní validity té směrnice, ale to se neprobíralo, souviselo to jenom s tou validitou týkající se toho vlastního bezpečného přístavu na základě čehož potom soud došel k tomu svému úsudku. Otázka je teda, jaká je vlastně úroveň ochrany, která musí být zajištěna podle charty a tady soudní dvůr je eh, naprosto jasně říká, že ta úroveň musí být mimořádně vysoká, eh, tak jak ostatně se o tom hovoří i v eh, chartě na, Evropské, na eh, straně Evropské unie musíme zajistit tuto ochranu, ale z toho vyplývá dále, že pokud dochází k přenosu dat z Evropské unie do třetí země, ta třetí země musí také zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany. Soudní dvor eh, vysvětluje, eh, že nemůžeme vyžadovat od třetí země, aby měla identickou úroveň ochrany Eh, třetí země mají možnost používat jiné prostředky eh, ochrany eh, osobních údajů a soukromí, ale říká se zde, že abychom měli tuto vysokou úroveň ochrany, tak ta úroveň nemusí být identická, ale musí být na stejné úrovni, jako je ta úroveň zajišťovaná v Evropské unii. Druhý bod, který jasně vyplývá z toho rozhodnutí soudu, je to, že úroveň ochrany musí být zajištěna na základě právního systému třetí, třetí země. Ten systém Safe Hub je, vlastně vychází e, z dobrovolnosti e, soukromých firm. Jestliže tyto firmy e, se zaváží, že budou udržovat, se budou řídit těmito principy, tak pak to platí. Na druhé straně americké úřady nejsou vázáni k tomu, aby eh, něco takového dělali. Jsou to pouze soukromé firmy a to vedlo soudní dvůr k tomu, aby konstatoval, eh, že z jednoho důvodu vlastně je potřeba ten, rozhodnutí o safe hub bylo nevalidní. Protože tady se říká, že ten americký systém eh, sice má určitá opatření týkající se ochrany, ale eh, soudní dvůr došel k závěru, že to, eh, to rozhodnutí týkající se safe harbors vlastně se netýká toho, co je eh, důležité. Komise musí určit, že právní systém té třetí země zajišťuje vysokou úroveň ochrany. Soudní dvůr ale šel ještě dál a vysvětlil, co se stane, pokud zákony eh, třetího, eh, třetího státu vlastně dělají, pokud dochází k tomu, že dochází k, k zneužívání těch eh, údajů. To souviselo s další směrnicí týkající se udržování údajů. A tady opět došel soudní dvor k závěru, že Eh, a vycházet tedy z, potře- z potřeby eh, proporcionality eh, a došel k závěru, že co se týče těch mezinárodních přenosů dat, ty, ty jsou upravovány těmi zákony, které jsou ve třetích zemích. To znamená, že tyto zákony musí být také proporcionální dané potřebě. Soudní dvor vysvětlil abstraktním způsobem, ale je to vlastně důležitý bod, že za těchto okolností v Evropě eh, eh, jakákoliv právní úprava, ať už vnitrostátní nebo celoevropská, eh, že neumožňuje dohled nebo dohlížení nad někom. Tady se hovoří o hromadném sledování což souvisí také s vlastním obsahem té elektronické komunikace, což je vlastně hromadné sledování, e, protože e, e, by mohlo dojít ke sledování všech e-mailů a není možné v Evropě přijmout právní úpravu v Evropě, která by něco takového dovolovala. Jestliže e, zákony třetí země e, umožňují něco takového, tak e, by to nemělo být možné také vztahovat na evropské občany. To, ten další zásadní ta další zásadní věc je ta, že právní úpravy, které neumožňují opravné prostředky, je vlastně také porušením základních práv, protože podle článku 47 charty má každý občan právo na opravný prostředek. Pokud tedy daná země nám neumožňuje opravný prostředek pro evropského občana, tak vlastně to jde proti základním eh, základnímu právu na opravné prostředky, čili šlo o soukromí, o ochranu eh, osobních údajů a také o právo na opravný prostředek. Všechny tyto tři věci představovaly určitý problém a nebyl to pouze, a já teď kondu kousiček eh, dal eh, eh, za a, a generální advokát řekl, že tento případ je skutečně mimořádně závažný. Poprvé se ukázalo, že vlastně došlo k porušení toho základu toho, čemu říkáme základní práva. Hmm protože se jedná o obsah veškeré elektronické komunikace. To nebyl ten případ eh, eh, té směrnice o udržování údajů nebo uchovávání údajů, ale ukázalo se, že skutečně ta americká eh, NSA může vlastně získat přístup k obsahu elektronické pošty a to neodpovídá chartě. Další stránka co tohoto případu je vlastně otázka eh, validity, protože eh, tady došlo opět k interpretaci těch současných ustanovení v dané směrnici a eh, soudní důvěr řekl, že je možno teď vyšetřovat jakýkoliv případ přenosu dat, který není považován za bezpečný. E, soudní dvůr dále vysvětlil, co by se stalo, e, kdyby vnitrostátní úřad se zabýval nějakou takovou stížností, kdyby zjistil, že e, došlo k porušování základních práv při přenosu těchto údajů. Eh, soudní dvůr tedy řekl, že ty úřady, které mají na starosti ochranu osobních eh, údajů, by měly toto předat eh, vnitrostátnímu soudu, které by potom mělo možnost se obrátit na Evropský soudní dvůr, který by potom měl právo prohlásit, že dané rozhodnutí je, je, není validní. Jinými slovy, vzniká zde určitý systém, kdy vnitrostátní úřad na ochranu eh, osobních údajů by se měl obrátit na vnitrostátní soudy a ten potom, ten vnitrostátní soud, by se mohl obrátit na soudní důvod. Jinými slovy, co se týče té vlastní soudní architektury, při, eh, eh, jeho cílem je dodržování základních práv, tak toto rozhodnutí má proto skutečně velký význam. Já eh, myslím, že to je ode mě všechno, ale velice rád budu reagovat na vaše dotazy. Paní Reda. Thank you very much. Děkuji. Velmi vám děkujeme za toto vysvětlení. Mám otázku, která se týká dopadu tohoto rozhodnutí pro hromadné sledování v rámci EU. Řekl jste, že soud dospěl k závěru, že e, žádná legislativa, která umožňuje hromadné sledování, nemohla, ne, ne, e, ne, nemohla být e, v EU přijata. Nicméně něco takového existuje. To znamená, že já se ptám, jak to je. Facebook má datová centra ve Švédsku, v Lujo a pravodajské služby mají přístup k těmto údajům, která, které jsou které jsou v těchto datových centrech uložena. To znamená, že se ptám, jestli evropští občané by tedy mohli eh, se obrátit na národní orgány pro ochranu údajů eh, a vést tedy spor se zemí, která tedy není eh, členskou zemí. Ta otázka je trochu komplikovaná, to znamená, že by bylo nejlepší, kdybyste na to hned odpověděl a potom budeme moci pokračovat. Ano, eh, děkuji. Eh, krátká odpověď zní, že v tomto případě se soud zabýval mezinárodním transferem dat, ale jde o veškerou legislativu, která se toho týká. To znamená, že je možné, soud říká, že legislativa v rámci EU je tím pokryta a že by to tedy nebylo v souladu s chartou, že by to nebylo přijatelné. Charta eh, se totiž vždycky eh, uplatňuje na jednání institucí v rámci EU. Eh, neznamená to tedy, že by se tu vždycky řešilo evropské právo, ale pokud jde o elektronickou komunikaci, tak tady je to doznačné a byl by dobrý důvod se domnívat, že se tady evropské právo uplatní. A v rámci evropského práva by se tady uplatnila charta. Samozřejmě, že musíme to posuzovat případ z případu, ale principiálně by to tedy mělo dopady i na opatření přijatá v rámci EU. Pan Anderson, prosím. Já jsem se domníval, eh, že je to stejně, jak se ptala Julie. Já si myslím, že tady dojde k velmi zajímavým případům, pokud jde o švédské eh, úřady, pokud jde o sledování přeshraničního přeshraniční eh, digitální komunikace. Mně se to rozhodnutí líbí. A nyní pan Mariňové Pintu. Rozsudek ESD eh, e je velice důležitým rozsudkem. Ještě vůbec ani mm, si nejsme vědomi toho významu, toho vlastního významu a okamžitého účinku na soukromý život eh, občanů Evropské unie. Toto téma soukromé, eh, soukromé sféry, to v podstatě nemůžeme ani tu soukromou sféru nějakým způsobem definovat ani omezit. Jedná se o hodně osobních údajů, které se týkají všech možných složek soukromého života. A je třeba si položit otázku, zda třeba nejsou také otázky, které vyžadují navždy takovou ochranu osobních údajů. Co se ovšem mění, je technologický vývoj. Technologický vývoj probíhá obrovským tempem a právo a legislativa jsou podstatně pomalejší než takový technický vývoj. Tajné služby nebo spravodajské služby USA, které sledují portugalského občana, který je v Japonsku na dovolené a je to prostřednictvím systému, který je usídlen v, no, na Novém Zélandě. Tady je celá řada jurisdikcí a judikatur, které nejsou často ani navzájem spolu kompatibilní. Představuje to obrovskou výzvu, eh, jakým způsobem mají být chráněna osobní data občanů. Konec konců to znamená, že úroveň ochrany osobních údajů musí být srovnatelná s tím, co používají státy, když vykazují osoby ze státu. V mém zemi například nemůže být nikdo vydán do země, kde Ehm, existuje rozsudek smrti. To znamená, že ehm, ten dotyčný nemůže být, ehm, nebo když dostane trest doživotní nebo trest smrti, tak to není možné, když nebude vydán. Úřady některé země řeknou, že údaje budou chráněny nebo nebudou vydány eh, za nějakým účelem. Musíme mít záruku toho, že eh, ta ochrana údajů existuje na základě legislativy dotyčné země. Pouze tehdy bude zaručena ochrana občanů, a zejména také parlamentu neboť parlamenty zastupují občany. A parlamenty tudíž musí být místem ochrany pro takovéto případy. Proto jsem velmi potěšen tímto rozsudkem a doufám, že to bude mít celá konkrétní účinky v realitě. Děkuji. Eh, Mr. Kester. Pan Kester, prosím. Já jsem také velice potěšen tímto rozsudkem ESD. Eh, e Tím Evropský soudní dvůr ukazuje, jakou roli hraje eh, právní stát a demokracie v Evropě. Otázka, kterou já mám, zní takto jaké konsekvence má tento rozsudek pro aktuální situaci. Jaké konsekvence to má pro přenos dat z Evropy do Spojených států. Může Facebook, Google i nadále eh, eh, fungovat tak, jak funguje dosud? A jaké možnosti, jaké nástroje máme, eh, abychom jednali a byli aktivní podle tohoto rozsudku. Paní Hauta, prosím. Chairman, eh, Pane předsedo, já si myslím, že to je skutečně zlomové rozhodnutí, zlomový rozsudek. Jak správně řekla eh, správní služba, zajímavé je, že to tedy byl individuální protest. V tuto chvíli probíhá výměna názorů ze správní právní službou a otázka je přesně ta, kterou právě položil pan Kestr, to znamená, jaké to bude mít dopady. E, nějaké návrhy, pokud jde o další dopady, už tu zazněly. Jde o následné e, soudní e, rozsudky v národních soudů. Já bych se ráda zeptala na dopady pro transfer dat a na naše dohody s dalšími zeměmi, například s Ruskem. Bude to mít nějaké dopady na to, jakým způsobem jsou eh, data z EU předávána do zemí, jako je například Rusko. Zároveň se domnívám, že se tím nastoluje ta ne, nepříjemná otázka e, nelegálnosti. Já jsem tady byla místo předsedkyní v tomto parlamentu, když jsme měli velmi zajímavé slyšení o spravodajských službách a lidských právech. Já si myslím, že to je velmi aktuální otázka, kterou musíme v tomto eh, v kontextu nastolit. Ano, je to samozřejmě tak, že v naší jurisdikci, v našich zemích existují subjekty, které tedy nedodržují stejná práva jako jiní. Já nevím, jestli to má nějaké řešení. Možná to žádné řešení nemá. E, jiné řešení než pouze to, abychom tedy se snažili o co možná největší transparentnost a abychom tedy jako parlament prováděli e, co možná největší dohled a kontrolu, tak aby to nešlo do extrému a aby e, to tady bylo kontrolováno. Já se ptám, jestli orgány pro ochranu údajů už to 28 členských států už o tom mezi sebou diskutují. Pokud tedy máme nějakou kompetenci v tom, abychom o tom diskutovali, nebylo by dobré, kdybychom tedy my podnítili diskuzi s dohledovými orgány v oblasti ochrany osobních údajů, tak abychom eh, trochu eh, dál probrali ty dopady. V každém případě bych ráda poděkovala právní službě za velmi jasné vysvětlení celé záležitosti a také eh, toho, jaké dimenze tento rozsudek má. Děkuji. Děkuji paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo. I mě tento rozsudek Evropského soudního dvora velmi potěšil. Potvrzuje totiž, že charta základních práv je něco, o čem není možno diskutovat a co není možno spochybňovat. A právě proto bych ráda položila přímou otázku. Jak, jaké praktické bezprostřední dopady bude tento rozsudek mít na jednání o TTIP? Jaké dopady by to mohlo mít? Pan Breton. Euh, Děkuji, pane předsedo. Tento rozsudek ze 6. října tohoto roku Evropského soudního dvora má jeden velmi pozitivní aspekt, už o tom byla řeč. Rozsudek se zastal základního práva nebo základních práv v souvislosti s transferem osobních údajů. Zároveň jsou to ale věci, které nás mohou znepokojovat. Týkají se komise. Já si myslím, že jde o dvě opatření komise. Počítá se s tím, že se tady budou, eh, že tady, tady není, eh, nejsou dodrženy povinnosti orgánů pro ochranu osobních údajů. To je jedna věc. A druhá věc, ptám se, jestli tady Evropský soudní dvůr trestá optimismus komise, která reagovala příliš rychle, a to i v souvislosti s ochranou osobních údajů ve Spojených státech. E, předpokládala, že ochrana osobních údajů ve Spojených státech odpovídá tomu, co je tady v Evropské unii. Týká se to tedy osobních údajů, právě toho, co předával Facebook. Zjišťujeme, že data Facebooku jsou nebo byla předávána Spojeným státům bez toho, aby tu byla zaručena eh, potřebná ochrana. může to vypadat, že nemám dostatečnou důvěru v komisi, ale musím říci, že na tomto místě jsem e, trochu znepokojen, protože eh, myslím si, že komise byla příliš optimistická. To znamená, že tento partner se v minulé, minulém období nechoval dobře a e, ne, není důvod pro přílišný optimismus. Pokud jde o jednání o dohodě CTIP, proti které jsem, tak bych rád konstatoval, že není na místě být takto optimistický, protože e, vůči Spojeným státům to není dobré. Musíme chránit zájmy občanů EU. To je priorita. A myslím si, že pokud jde o tento rozsudek, tak eh, eh, je to celé velmi znepokojivé, více znepokojivé než pozitivní. Děkuji. Uh, that was the end of the list. To byl tedy konec seznamu přihlášených řečníků. Dříve než se chopíte slova, tak bych také chtěl mít jednu otázku. Mohl byste vysvětlit dopady a až je budete vysvětlovat, mohl byste také hovořit o tom, jestli komise má nějaký plán v tom smyslu, jak tedy eh, jednat o ochraně osobních údajů se spojenými státy, protože implicitně je tu mnoho námitek vůči úrovni ochrany osobních údajů ve Spojených státech. Je jich tolik, že se domnívám, že v tomto eh, ohledu tedy máme před sebou velký problém. Thank you very much. Um... Děkuji. Myslím si, že těch otázek bylo celkem osm. Pokusím se eh, na ně všechny odpovědět, i když ne možná v tom pořadí, jak tady zazněly. Eh, chtěl bych začít tou otázkou týkající se toho, jaká je situace v těch jiných třetích zemích, protože to nám možná umožní odpovědět na otázku, co dělat ve vztahu ke Spojeným státům, protože Eh, spojené státy, eh, pokud jsou ve stejné situaci jako další třetí země, eh, který se týká také toto rozhodnutí. Většina těch dalších zemí, velkých zemí, jako je Indie, Austrálie, Brazílie, Rusko, Japonsko, Čína, Eh, oni nemají žádné takové rozhodnutí o adekvátnosti ze strany komise, čili je to vlastně taková jakási da, jaké dané stanovisko. Ta, ta současná směrnice o ochraně eh, osobních údajů eh, vlastně říká, že existují určité mechanismy, které umožňují přenos těchto dat. Je to článek 26 této směrnice. Um v tom případu Trends tam šlo o to, jako, jakým způsobem interpretovat eh, článek 25. Eh, pokud tedy 25 eh, neplatí, tak potom je potřeba se podívat na článek 26. I tady je určitý, vlastně v tom prvním případě, v jednotlivých případech je možné v některých omezených případech například umožnit takovýto přenos údajů Eh, například když se to týká jakési smlouvy, která má být realizována a tak dále. Čili v takovém jednotlivém případě to je možné, ale v žádném případě to neplatí o tom obecném přenosu dat. Eh. Dále jsou zde určité možnosti, aby Úřad pro ochranu eh, osobních údajů v některých případech umožnil přenos tam, kde existuje Eh, další eh, možnost ochrany, například u těch standardních eh, smluvních textů a tak dále. Čili dá se, dá se to udělat, ale musím k tomu dodat jednu důležitou věc a sice, že všechno to, co řekl soudní dvůr, se týká i ostatních pravidel. To se netýká pouze článku 25, ale týká se to také článku 26. A Jestliže základní práva, jestliže podstata těchto práv je porušena, tak potom eh, vlastně eh, si nedovedu vůbec představit, jak by se mohly jiná ta pravidla eh, z této směrnice aplikovat. Čili ve Spojených státech právní úpravy umožňují, ve Spojených státech umožňují provádět tu, to hromadné sledování a stejná právní úprava vlastně také neumožňuje opravné prostředky pro evropské občany. Takže eh, by bylo skutečně velice obtížné si představit, jakým způsobem dojdeme k nějakému řešení, dokud se nezmění ty právní úpravy ve Spojených státech. Eh, existují pochopitelně určité právní možnosti, ale eh, zatím by bylo předčasné říkat něco konečného. Stále ještě se eh, snažíme ty věci studovat a nějakým způsobem eh, to tedy eh, zapracovat. Čili teď vám nejsem schopen dát žádnou konečnou odpověď na tu otázku, ale snad jsem odpověděl na tu otázku týkající třetí zemí. Spojené státy jsou teď ve stejné lodi jako všechny ty ostatní třetí země, které nemají příslušnou úpravu a komise se bude muset e, těmto otázkám věnovat, budou se muset tomu vydat i úřady pro ochranu osobních údajů. E, myslím si, že zástupci těchto úřadů již se sešli, e, byla to naléhavá záležitost, hovořili právě o tom, jakým způsobem toto budou řešit. A myslím si, že i k tomu byla vydána tisková zpráva, která upozorňuje na to, že tato diskuse již byla zahájena. Eh, dále budou pokračovat i jednání se Spojenými státy. Já si dovedu představit to, že komise skutečně v současné době aktivně zde se angažuje, eh, ale my zatím nevíme, jaký je obsah těch eh, zatím proběhlých diskusí a v této fázi je těžké říci, jaký bude výsledek těchto jednání. Protože víme, že ještě před tím rozsudkem Soudního dvora komise se snažila Eh, o to, aby eh, Spojené státy eh, odsouhlasily 13 opatření, z těchto 13 opatření 11 již bylo dohodnuto se Spojenými státy, zbývají ty dva, ale základní, týkající se právě toho toho, toho hromadného sledování a také celé, ochrany, celé otázky ochrany osobních údajů. V každém případě komise o těchto věcech eh, v současné době hovoří, ale zatím nevím o žádných konkrétních krocích, které by již byly eh, realizovány. Otázka těch tajných služeb Toto je velice eh, důležitá věc. Myslím si, že parlament se eh, tomu eh, věnuje v souvislosti s těmi součinnosti toho amerického národního úřadu NSA. To všechno bude souviset také s možností vytvořit jakési standardy, které by odpovídaly evropskému právu. Myslím si, že v tomto případě nemáme žádnou judikaturu od Štrasburského soudního dvora. Eh, eh, existuje určitý rozsudek o těch digitálních ostrovech, eh, což souvisí také s rozhodnutím Štrasburského soudu. Ta, ty přístupy těchto dvou soudů jsou vlastně stejné, to znamená toho Štrasburského politická práva a Evropského soudního dvora. Jejich argumentace uh, v rámci tedy Evropské unie, ale také eh, v rámci těch vnitrostátních eh, eh, úprav, tak tady zcela určitě to bude mít nějaký dopad na všechny tyto věci. Dnes tedy jsem se zabýval pouze tím rozhodnutím toho soudního dvora v Lucemburku, ale myslím si, že tyto věci bude potřeba i nadále ještě studovat. Co se týče TTIPu a eh, vztahu eh, eh, k, k základním svobodám a právům, to si myslím, že je věc velice důležitá. Teď by bylo asi předčasné tady nějak formulovat stanovisko týkající se dopadu tohoto rozhodnutí Evropského soudního dvora na jednání o TTIPu, ale ta, ty dohody podepisované Evropskou unii by eh, pochopitelně měli vždy, tato rozhodnutí vždy musí respektovat chartu. Eh, čili tato logika, tato argumentace bude také relevantní. Při tom jednání o typu nevím, jaké budou přesné dopady toho všeho, ale je jasné, že komise, rada i parlament bude muset tyto věci zvážit. A Eh, vycházet z toho, do jaké míry tato jednotlivá opatření skutečně respektují chartu a základní práva. To zcela určitě budeme muset i nadále také sledovat. Dále tady někdo hovořil o tom, že komise vlastně eh, přesáhla své eh, pravomoci. Možná, že jsem o tom hovořil. Tady se nejedná ale o institucionální otázku. Je to argument, který vzešel z parlamentu. Ehm, a který se týká toho, eh, do jaké míry ty, eh, ta Evropská, Evropský parlament vlastně převesel tyto pravomoce na komisi. To rozhodnutí týkající se Safe Harbors je um, akt eh, prováděcí a vlastně parlament dal tuto pravomoc. Soudní dvor vysvětlil, že podle příslušné směrnice vlastně nepřed, nepředal tyto pravomoci ehm, týkající toho, co mohou ty vnitrostátní orgány dělat, ale dal komisi pravomoc eh, omezit eh, pravomoce těch úřadů pro ochranu ehm, osobních eh, údajů. A rada a parlament vlastně přesně stanovili, jaké tyto pravomoci budou. A e, v rámci této pravomoci tedy je i právo e, vyšetřovat tyto pří, e, slušné případy. Možná, že komise skutečně šla dál, než to, co jí tyto pravomoci určovaly. Ale text tohoto rozhodnutí týkajícího se těch bezpečných přístavu říká, že ty úřady, vnitrostátní úřady, mohou přijmout určitá opatření jenom v některých případech, kdy komise to dělat nemá. A z toho také vyplývá, že to rozhodnutí bylo skutečně nevalidní, protože nerespektovalo vlastně toto rozhodnutí. A komise e, vlastně e, má pravomoce, které jí byly dány tedy parlamentem a musí je respektovat. Já doufám, že jsem odpověděl na alespoň většinu toho, co zde zaznělo, možná, že ne na všechno. Mrs. Reda wishes Paní Reda by ještě chtěla eh, položit další otázku. Ano, eh, chtěla bych se vrátit k tomu, co jste teď právě vysvětlil. Jestli jsem vám dobře rozuměla, tak komise vlastně eh, neměla příslušnou kompetenci Eh, vydat toto rozhodnutí. A co se týká těch třetí zemí, které dostali tento biankošek, vlastně vy jste se zmínil o řadě takových zemí. Také by mě zajímalo, jestli existuje nějaké nebezpečí eh, jakéhosi útoku směrem dolů. To znamená, kdy půjdeme, budeme stále snižovat ty eh, některé standardy. Já eh, vím, že ten irský úřad v současné době eh, se zabývá tímto konkrétním případem Maxe Šremse. Eh, jestliže tedy zjistím, že americké úřady skutečně mají ty schopnosti sledovat obsah těchto věcí, budou mít stále ještě nějakým způsobem možnost rozhodnout například, že Eh, individuální práva Maxe Šremce nebyly vlastně porušeny, protože eh, nebyl schopen dokázat, že se jedná o analýzu jeho vlastních osobních dat. Jinými slovy, šlo by opět o snížení eh, těch faktických standardů a pokud by se ukázalo, že v některých zemích tyto věci neplatí, tak pak by bylo nebezpečí, že všechny firmy vlastně přenesou svá sídla právě do té země, kde jim nehrozí nic takového. A mohl byste možná také eh, eh, říci i něco o důkazním řízení a o eh, důkazním břemenu? Ano. To jsou eh, zajímavé otázky, co se týče těch třetí zemí, eh, které, kterých se již týká toto rozhodnutí. Tady si myslím, že ten rozsudek eh, soudního dvora má pochopitelně na to dopad. Je toto rozhodnutí o bezpečných přístavech ve Spojených státech a to, to je ten jeden původ to, té argumentace. Možná, že existují určité standardní formuláře, kde eh, komise přesně určí, jakým způsobem se bude omezovat vnitrostátní pravomoc eh, toho um, vnitrostátního úřadu, tak to by tak nebylo možné. Možná, že část toho, té dohody by byla tedy prohlášena jako nevalidní. Myslím si, že jedna z věcí, kterou udělala špatně komise, komise zkrátka nekonstatovala, že eh, americký eh, systém poskytuje dostatečnou ochranu, ale to by nebylo relevantní pro další země. Ten eh, americký systém je vlastně bez, je dobrovolný systém pro jednotlivé firmy, v jiných zemích je to jinak. Možná, že Komise skutečně eh, má důkazy o tom, že v právních systémech těchto dalších třetích zemí skutečně existují opatření, která takovou ochranu zajišťují. Ta argumentace by měla být stejná, ale ty závěry z toho vyplývající možná budou rozdílné, protože některé třetí země skutečně mohou mít právní úpravu, která zajišťuje eh, ochranu osobních údajů a je dostatečná. Eh, na to, je, bude, na to se ještě budeme muset podívat. Ta druhá otázka. Aha, Jo, to, to důkazní břemeno, ano. To je také otázka e, úřady pro ochranu osobního, osobních údajů mají určitý prostor k manévrování. Jsou to nezávislé úřady, z definice vyplývá, že jsou nezávislé. E, tento konkrétní případ byl speciální, protože ten irský úřad od samého začátku neřekl, že se rozhodli, že to nebudou vyšetřovat, ale tvrdili, že eh, nesmějí z právních důvodů tento případ vůbec vyšetřovat. Jinými slovy, že ta překážka byla právního charakteru. A šlo o to ukázat, že žádná taková překážka právní neexistuje. Naopak, že takový úřad má povinnost vlastně takovou tu věc šetřit. E, otázka potom je ale, k čemu takový úřad dojde, když dokončí takovéto šetření. Nejprve tady je to ta, tento úřad, který musí mít na paměti své povinnosti, svá práva, ale pokud e, skutečně e, takovýto úřad e, Eh, odmítne se takovou věcí zabývat, tak potom eh, ten eh, daný subjekt by měl mít právo tu věc předat dál vnitrostátnímu soudu. Co se týče toho břemena, to souvisí jednak s tou směřící, která Eh, vlastně eh, umožňuje těm vnitrostátním orgánům, aby oni určili, eh, jak je to s tím důkazním břemenem, ale pochopitelně pokud národní vnitrostátní systém implementuje evropské právo ve formě směrnice, tak má povinnost zajistit tu určitou úroveň ochrany. Čili já si nemyslím, že by existovalo jedno pravidlo a to v žádném případě by to důkazní břemeno mělo být tak, tak vysoko nastavené, aby to znemožňovalo lidem eh, se v těchto věcech eh, obracet na příslušné orgány. Co se týče té otázky jako snižování stále té kvality, to je věc, eh, o které se velice aktivně v současné době bavíme v rámci těch diskusí o reformě Eh, celé té legislativy týkající se ochrany osobních údajů. Eh, v budoucnosti eh, by měl vzniknout nový dokument, který bude tyto věci, to znamená samotné postavení těch vnitrostátních úřadů, upravovat. V současné době situace musí být řešena na základě té příslušné platné směrnice ale eh, pokud dojde k té reformě, eh, tak potom eh, vznikne nová právní situace poměrně brzo a potom možná budeme mít kompletnější odpovědi na tyto otázky. Děkuji. Mikrofon, prosíme. Microphone, please. Děkuji. Já bych chtěl velice poděkovat zástupci právní služby, již eh, za to, že mezi nás dnes přišla. Teď již nikdo eh, nepožádal o slovo, jinými slovy, jsme se dostali na konec dnešního programu a sejdeme se zítra ráno. Děkuji.